Majestät. Vaše výsosti, jménem všech poslanců Evropského parlamentu vás chci srdečně přivítat zde ve Štrásburku. Je to pro nás obrovská čest, že se mezi námi objevujete už po třetí, že navštěvujete náš parlament, čímž nám prokazujete známku přátelství, ale i důvěru když před více než rokem začala, začalo evropské jaro, které nás naplnilo nadějemi, a tím, že máme, tedy doufáme v to, že lidé dosáhnou z spravedlnosti, demokracie, se nám plní více než jedno přání. A vy, vaše královská výsosti, jste se vícekrát už moudře rozhodl vyslechnout jordánský lid. Vy jste svou zemi na cest, sám přivedl na cestu politických hospodářských reform. A my, představitelé Evropanů, chceme, pro, chceme, chceme být partnerem i přítelem vám a jordánskému lidu v, Čech, v těchto snahách. E, jak hluboké reformy v Jordánsku sáhle, tak i politické otevřenost světu je něco, čemu chceme eh, stát bok po boku. 12. Eh, června roku 2011 jste se vyslovil pro parlamentní volby za účasti reprezentativních a aktivních eh, stran. A z nich bylo zvoleno na základě většinového parlamentního systému eh, měla vzejít eh, legitimní vláda. Nás velice těší, že jste se takto jednoznačně tímto postavil na stranu demokratického řízení reprezentativních orgánů. Proti extremismu, proti násilí, proti zklamání ehm, to vše působilo. Samozřejmě byla velká očekávání obyvatel vaší země. My jako přátelé i partneři vás chceme podpořit v tom, aby se po slovech dostavily činy a aby se veškeré přísliby reformního konání dokázaly naplnit. Pro Evropu je Jordánsko země, se kterou se cítíme svázání těsným přátelstvím. Právě nedávno se nabídla možnost eh, být prostředníkem mezi Izraelem a Palestincem, posadit je k stejnému stolu. A tím, že jste to byli vy, tak to nás utvrdilo v přesvědčení, že se chcete zasazovat jako spojenec v boji za mír, přátelství mezi národy, vaše výsosti. Jsme rádi, že vás nyní budeme moci vyslechnout. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji vám za velice vřelé přijetí. Vazby mezi Jordánskem a Evropou jsou pevně zakotvené. A nejde jenom o společné zájmy, kterými jsou prosperita a bezpečnost eh, našeho multiregionálního sousedství, ale jedná se také o naši sdílenou eh, víru v to, jak by takové sousedství mělo vypadat a jaké si naši lidé zasloubí, za, eh, zaslouží. To znamená lidská důstojnost, příležitosti, pokrok a bezpečnost a mír. A měli bychom mluvit o našem sousedství, o naší budoucnosti a právě proto tady zde dnes stojím. Vážení přátelé, Následuje dlouhé období po arabském jaru, které nebude trvat eh, nějak krátkou dobu. Naše společnost stojí před obrovskou výzvou. Chceme se přesunout od protestu k programům, od kritiky k národním strategiím. Různé země eh, samozřejmě sehrají eh, svou roli. Některé země diskutují a dosahují koncenzu. V jiných zemích. Vidíme, že zatím vítězí rozkol, reakce, převládá nestabilita, násilí. Samozřejmě, že jsou tady i hráči z vnějšku, kteří se snaží situace využít. Jsou zde rizika, nejistota a to vše je velice reálné. Nicméně teď hovořím za miliony lidí, když říkám, že arabské jaro je stále živé a že dochází k pozitivním změnám. Já myslím, že ty signály tady už byly dříve, alespoň pro ty, kteří si je přáli vidět. Už více než deset let lidé v tomto regionu kladli otázky, chovali eh, ambice, aspirace, stály o reformu a posílení občanské společnosti. Zejména jde o ženy a mládež, která chce žít v digitálně propojeném eh, světě. Nicméně svět žije v období eh, krize, energetické, hospodářské, potravinové a to vše mělo dopad na naše hospodářství, na život našich lidí, eh, na život našich rodin, jejichž děti jsou vzdělané a přitom nedokážou najít práci. Můj region, region se dnes potýká s nejvyšší nezaměstnaností v dějinách a v regionu někteří mluví o generaci v očekávání. Je to eh, rozsáhlá skupina mladých lidí a já vím, že i vy naše obavy o mladou generaci sdílíte. Naše regiony mají jinou demografickou situaci, ale v, jedné, v jednom ohledu se shodují dnešní mladí, jsou stoprocentně naší budoucností a my si nesmíme dovolit eh, promarnit eh, ani jeden z těchto mladých životů. A toto eh, je naší hebnou silou, pokud jde o vývoj po arabském jaru. Vnímáme situaci jako příležitost, chceme odstranit současné překážky, které zpomalovaly reformy v minulosti. V minulém roce jsme učinili okamžité eh, kroky k posílení národnímu dialogu, snažili jsme se vytvořit konsenzus ohledně konkrétních kroků a hned eh, od začátku jsme se zaměřili na ústavu, což je základ našeho politického systému. Minulý rok v září na základě doporučení Národního výboru jedna třetina všech eh, pozměňovacích návrhů byla přijata a máme novou ústavu, která posiluje roli politických stran, chrání občanská práva a svobody a posiluje oddělení moci. Jsou tady další důležité milníky, nový zákon o politických stranách a o místních eh, a celostátních volbách. Máme novou eh, legislativu, eh, také nový ústavní soud a volební komisi. Další zkouškou budou místní a parlamentní volby. Já sám eh, se snažím zajistit tento demokratický proces a dbám na to, aby parlament a další instituce doladili zbývající legislativu co možná nejdříve, abychom dodrželi časový plán a aby nám neunikla dynamika tohoto procesu. jenom my všichni eh, občané Jordánska můžeme společně budovat eh, budoucnost naší země a uděláme to takovým způsobem, aby naše země zůstala bezpečnou, bezpečným přístavem, navzdory tomu, že region se eh, potýká s řadou hrozeb, hospodářskými problémy a v sousedních zemích probíhají krize. Chceme toto provést na základě koncenzuálních reform, strukturálních komplexních eh, změn v oblasti politické, právní i sociální. Přitom chceme dbát na dodržování práv všech našich občanů. Během tohoto procesu eh, chce Jordánsko představovat model pro pokojný eh, vývoj směrem k demokracii a já věřím, že rok 2012 bude rokem klíčových politických reform. Jedním z nejdůležitějších kroků je vytvořit eh, silný politický život, eh, silné politické strany, které jsou potřeba pro parlamentní demokracii. A samozřejmě k tomu nestačí jedny volby, budeme potřebovat další a další a všechny ty další, které budou následovat a které zajistí, že systém funguje správně. Velice si ceníme toho, že Evropská unie eh, naše reformy uznává. Před dvěma měsíci byla eh, Došlo k setkání odborné skupiny pro EU a Jordánsko, a která bude podporovat a podporuje naše reformní priority, to znamená demokratická instituce, občanská společnost, tvorba pracovních míst, eh, rozvoj místní ekonomiky a tak dále. Příští měsíc to bude 10 let od té doby, co byla podepsána naše asociační dohoda, došlo k otevření trhu, vzniku pracovních míst na obou stranách. Já doufám, že tyto příležitosti, které jsou nyní eh, posíleny naším novým statutem partnerství, eh, se budou dobře rozvíjet i v příštích letech. Jordánsko eh, se věnovalo svým eh, domácím eh, cílům a prioritám navzdory konfliktnímu prostředí, ale vážení přátelé, mír je nezbytný proto, pokud má náš region vzkvétat a být bezpečným místem. Nemůžeme si dovolit ztratit další generaci v případě palestinského státu. Před deseti lety arabské státy hovořily jednotným hlasem jménem eh, spravedlnosti a míru. A my jsme se rozhodli, eh, že budeme hledět do budoucna, nikoli vzpět. Že budeme usilovat o dohodu a budeme nabízet přijetí. Arabská mírová iniciativa byla uznána eh, každou mírovou zemí na světě, včetně evropských států, Evropské unie a dalších zemí. My potřebujeme zapojit také Izrael. Arabská mírová iniciativa je založena na jediném možném řešení. Dva státy vedle sebe, žijící v důstojnosti a v sebeurčení. Suverénní, schopná a nezávislá Palestina na základě hranic roku 67 s východním Jeruzalémem jako hlavním městem. And collective peace and security guarantees for Israel. Potřebujeme bezpečnostní záruky pro Izrael. And the final... a, a e, konečné a, e, závěrečné e, řešení na základě doporučení OSN a vyřešení všech zbývajících eh, záležitostí. Chceme nabídnout mír a normální vztahy Izraele se všemi arabskými sousedy. Celý arabský svět eh, toto podporuje. Posledních deset let eh, bylo na stole řešení podle roku 57. Některé politické prvky ovšem ukazují na změnu v arabském světě. Já myslím, že není možné dále jednání odkládat. Arabské jaro eh, volá a volalo po respektování eh, lidských práv a myslím, že toto cítíme velice silně, zvláště v našem regionu. Čím déle budou trpět eh, Palestinci, čím déle se bude prodlužovat eh, řešení, tím větší bude eh, riziko i frustrace. Pokud se nám podaří překročit eh, tu hranici, kdy dva státy už nebudou možné jakožto řešení, tak Izrael bude mnohem vzdálenější skutečné bezpečnosti a bude trvat desítky let, možná i několik generací, než se podaří obnovit mírovou iniciativu. Jordánsko vnímá učený mírový proces jako morální povinnost a jako náš zájem a snažíme se v této věci dosáhnout výsledku. Nám se podařilo v letošním roce vrátit vyjednavače k jednacímu stolu. A nepodařilo by se to bez obrovské práce evropské diplomacie, bez aktivních kontaktů, bez podpory, bez vyvíjení tlaku směrem k míru. A co je velice eh, důležité, podařilo se nám udržet při životě naději. Během posledních dvou let Evropská unie byla velice ceným přítelem pro obě strany, pro ty na obou stranách, kteří usilují o mír na Blízkém východě. Činíme jednotlivé kroky v Amánu a snažíme se obnovit bilaterální kontakty. Proces ovšem teď potřebuje pokročit významněji ku předu a Evropské partnerství je proto nesmírně důležité. Evropská unie učinila mm, základní, zásadní kroky směrem ke spravedlivému řešení o dvou státech eh, a proti nelegálnímu osidlování, které brání eh, pokroku. Já myslím, že dobře rozumíte, jaká rizika nese prodlužování tohoto konfliktu, jaké výhody to může mít, pokud se vyřeší mírovým způsobem a jste důvěryhodnou eh, důvěrným partnerem, pokud jde o vaše zkušenosti při budování demokracie, bezpečnosti a důvěry. A já doufám, že se vám podaří eh, zúročit eh, tento potenciál v budoucích dnech. Vážení přátelé, řada různé, ná, různé do, národy a jeden, jeden region. To je veliká výzva do budoucna pro Evropu i Blízký východ a je to zároveň naše mm, silná stránka. Společně dokážeme obstát před řadou problémů, ať jsou hospodářské, politické eh, nebo souvisejí s mírem. Řešení jsou samozřejmě komplikovaná a cesta ku předu je velice obtížná, ale společně máme vůli, máme moudrost eh, a schopnost cíle dosáhnout a společně se nám může podařit uspět. Děkuji. Vaše výsosti srdečně děkuji za vaše slova. Myslím si, že opravdu um, potlesk sám vyjádřil souhlas s vaší vizí a rovněž i e, musíme potrhnout, že Evropský parlament vidí svou úlohu jako spojence Jordánska a rovněž e, spojence toho mírového procesu na Středním východě. A tam, že Jordánsko hraje nezanedbatelnou úlohu, to je celé jasné. E, vaše úloha jako prostředníka je něco, čeho si obrovsky vážíme. Děkujeme vám, že vaše vyjádření, že vaše poselství a chci ještě potrhnout něco, co bylo zřetelné i z toho velikého potlesku. My sázíme na vývoj demokratického, sociálně spravedlivého systému v celém, systém, v celém regionu. Ten bude základem pro spolupráci mezi Evropou a Blízkým východem a tam sázíme právě na Jordánsko, na vaši zemi, na vás. Děkujeme vám.